Dámy a pánové, vážení a milí kolegové a kolegyně, usaďte se prosím. Jako první bod nejprve musíme provést stručné hlasování, eh, pak přijde komisař Borg. Nejprve eh, tedy bod 10 na pořadu jednání, to znamená Zpráva Zanony, posouzení vlivu eh, na životní prostředí. Máte všichni hlasovací kartičky? Výborně. Prosím ještě pan zpravodaj. Pane předsedo, milí kolegové, dostali jsme se tedy k hlasování o výsledku jednání eh, o změní směrnice 2011-92, která se týká posuzování vlivů veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Proběhly čtyři dosti obtížné trialogy a Díky úspěšné spolupráci, ke které došlo například mezi eh, stínovými zpravodajem, tím za to děkuji, tedy díky tomu se parlamentnímu týmu podařilo dosáhnout tohoto významného výsledku. Zlepšili jsme platnou směrnici, zlepšili jsme, zvýšili jsme například eh, standardy pro ochranu životního prostředí a zdraví. Nová směrnice bude transparentnější, efektivnější, bude obsahovat nové faktory, jako například biologickou rozmanitost, klima, Eh, a tak dále. Dále se zavedou sankce v případě porušování předpisů a pro informaci veřejnosti se také předpokládá vytvoření centrálního eh, portálu v každém členském státu, tak státě a také bude probíhat monitoring. Bohužel musím také říci, že obecně neprošly všechny návrhy, o kterých se hlasovalo v říjnu na plenárním zasedání. Na radě eh, se vytvořila blokační menšina, díky níž nebylo možné odhlasovat všechny změny a zvláště díky tomu nebylo možné do textu zapracovat otázku břidlicového plynu, což vyslalo dosti nebezpečný signál veřejnosti, protože veřejnost očekávala, že k tomu dojde. Změny, které byly do dokumentu zapracovány, umožní příslušným orgánům eh, přijímat roz, rozhodnutí u 200 různých typů projektů. Já bych chtěl dneska říci, že musíme podpořit tento text, měli bychom jej podpořit tedy v hlasování a chtěl bych ještě velice poděkovat sekretariátu Envy, panu Emilianu Emirnovi, který je tady s námi. Děkuji za pomoc, kterou nám poskytl během této velmi dlouhé práce. Děkuji. Vielen Dank. Děkujeme vám. A s tím můžeme přejít k hlasování. K tomu tomto budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 46 pro, 8 proti, tedy přijato. Děkuji a blahopřejeme panu Zanonimu. Tak, další bod je stanovisko, pardon, k usnesení k nanomateriálům. První část budeme hlasovat. Máte všichni hlasovací seznamy? Dobrá, zahajuji hlasování, opět elektronicky prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. A SND má o jednoho víc. A teď je to v pořádku. 32 pro, 20 proti, 0 se zdrželo. Druhá část, zahajuji hlasování. Opět elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 27 pro, 26 proti, takže přijato. Třetí část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 34 pro 22 proti, takže přijato. Teď závěrečné hlasování o návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 31 pro, 23 proti dva se zdrželi, tedy přijato. Tak, teď bod 13, označování země původu masa ve zpracovaných potravinách. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 45 pro, 12 proti, přijato. A teď je na řadě náš host, pan komisař. So, ich bitte Takže, dámy a pánové, prosím vás ještě jednou, zaujměte svá místa, a to i v zadních řadách, prosím vás. Jednáte-li, prosím, liberálové a socialisté, tak jednejte rychle a v tichosti. Ano. Eh, teď tady bude probíhat totiž výměna názorů s panem eh, komisařem Borgem o klonování, o potravinovém řetězci, což je téma, které je dosti zajímavé, jak svým obsahem, tak eh, jaksi kontroverzní zde v parlamentu, aby se tak řeklo, bez ohledu na to, který výbor je k danému tématu příslušný a čím konkrétně se e, zabývá. E, ukazuje se to na tom, kolik kolegů se dnes hlásí o slovo a konec konců, kolik kolegů zde vůbec je e, teď v sále a už tady máme velmi dlouhý seznam žádostí o slovo, nejprve dostane však slovo pan komisař. Pane komisaři, vítejte a máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci eh, výboru Envy, děkuji vám za pozvání a děkuji vám také za příležitost k tomu, abych vám vysvětlil, jaké je rácio našich dvou návrhů ke klonování, která, která, které se přijala eh, v prosinci. Jak víte, zatím neregulujeme techniku klonování v Evropské unii. A e, rád bych začal rovnou tím, že bych stručně načrtl obsah těchto návrhů. Takže e, ten první návrh je návrh směrnice o pozastavení, zastavení klonování zvířat, e, která by žádala po členských státech, aby zakázali klonování skotu, prasat, ovcí, konů Um, a kos chovaných na farmách a zakázali by také umistování uh, na trh klonů takovýchto zvířat a klonů jejich embryí. Ten druhý návrh je návrh směrnice, která se týká pozastavení uvádění na trh potravin z klonovaných zvířat čímž bychom vlastně zavedli zákaz uvádění na trh takovýchto potravin. Takže v podstatě nejprve zákaz klonování, zákaz umistěvání na trh těch klonů jako takových a zákaz umistěvání na trh potravin vyráběných e, z masa těch klonů. Po e, pěti letech po e, vstoupení v platnost těchto dnů směrnic pak komise by představila zprávu Evropskému parlamentu a radě, která by se týkala vlastní aplikace těchto dvou směrnic, což je zpráva, která by samozřejmě pak reflektovala názory a zkušenosti členských států a e, vědecký a technologický pokrok a vůbec reakce v oblasti e, zdraví zvířat. Těmito dvěma návrhy komise pak reaguje na otázku, proč by se klonování mělo v Evropské unii zakázat. Jednak e, jsou to eh, otázky blahobytu a zdraví zvířat, náhradních matek, které by nosily ty klony a eh, klonů jako takových. Na jeden zdravý klon totiž devět dalších klonů umírá kvůli abnormalitám nebo komplikacím. Za druhé, eh, tuto otázku zvažovala i Evropská skupina pro etiku a došla k závěru, že vzhledem k stávající úrovni utrpení zvířat a, pro, a e, zdravotních problémů u těch náhradních matek a klonů jako takových existují vážné pochybnosti o tom, zda je klonování skutečně vhodné jako způsob produkce e, potravin. A nakonec občané, spotřebitelé, vy, jejich zástupci, některé členské státy po několik let už takovýto zákaz sami žádají. Eh, vážený pane předsedo, já jsem si velmi dobře vědom vašeho názoru, který byl prezentován písemně v dopise panu Barozovi z 11. října minulého roku. Eh, v podstatě se tam říká, že poslední nabídka Rady z 29. března 2011 by měla být východiskem pro nové návrhy, včetně požadavků na označování e, hovězího masa z potomků klonů. A konec konců několik poslanců tohoto výboru také řeklo, že očekávají pravidla pro označování potravin vyrobených z e, potomků klonů v rámci e, příštích návrhů komise. Rád bych k tomu řekl toto. Po e, selhavším dohodovacím řízení v roce 2011 Komise slíbila, že se bude otázkou klonování zabývat separátně od ostatních regulací potravinového sektoru. Proto komise musela připravit studii dopadu, reflektovala um, právní pravomoci dané institucím Unie a zvažovala také princip proporcionality v této věci. A ta studie dopadu která byla samozřejmě diskutována celým kolegiem, řešila různé možnosti, včetně mimo jiné označování potravin. Ukázalo se, že takovéto označování potravin z přímo přímých potomků nebo nepřímých potomků sklonu je implicitním požadavkem pro dohledatelnost těchto potravin. A chtěl bych zdůraznit, že když jsem prezentoval tento návrh, samozřejmě jsem nabídl několik různých možností celému kolegiu, Mezi nimiž bylo i označování a kolegium, jak za chvíli řeknu, se i k tomu označování vyjádřilo. Takže v rámci toho, abychom rozlišovali potraviny, pomocí označování, které pocházejí z klonu nebo jejich potomků, bude potřeba zachovat si dokumentovaný řetězec mezi zvířetem a potravinou. A v případě klonování by to vyžadovalo e, informace o rodičích každého jednotlivého kusu zvěře a dobytka eh, v celém tom řetězci kolegium eh, bylo názoru, že toto bude velmi, velmi komplikované a tím pádem velmi nákladné s každou další generací tak já nevím, vezměme si třeba označování eh, první generaci následníků, klonů, pak v druhé, třetí, čtvrté generaci to bude ještě složitější, bude to ještě větší objem dat. A to s každou další generací mezi prvotním klonem a mezi potravinou, která přichází na trh. A rád bych k tomu také dodal to, že všichni chovatelé, a to je prosím fakt, všichni chovatelé, zemědělci a importéři by museli přesně znát předky zvířat, která chovají, i včetně těch, kteří nemají oklonování vůbec závěr. A e, Nároky na takovéto e, důsledné dohledávání zvířat by znamenalo vyšší e, administrativní zátěž a tím pádem by to znamenalo vyšší ceny. Samozřejmě, co je drahé, to je subjektivní otázka, protože když něco opravdu hodně chci, pak to ovlivní mé hodnocení toho, zda je ta věc drahá nebo není, že ano. A kolegium také analyzovalo právní proveditelnost jednotlivých možností, které jsme prezentovali. K tomu můžeme říci, že toto není otázka bezpečnosti potravin. Konec konců EFSA nám sama řekla, že klonování, samotné klonování, má dopad na blahobyt zvířat, tedy na zdraví zvířat, na zdraví náhradních matek a na klony jako takové. A proto ten první návrh, tedy to pozastavení klonovacích technik, technologií zvířat v rámci produkce potravin, je založen na článku 43 smlouvy, která odkazuje na článek 13, který zavazuje rozhodovací orgány eh, k tomu, že musí zohledňovat zdraví a prospěch zvířat eh, i v zemědělské produkci. V tom smyslu, že ve smlouvách máme zakotveno, že zvířata jsou eh, vědomí tvorové. A potom, co se týče zákazu potravin z klonu, tak EFSA říká, že eh, potraviny vyrobené z eh, potomků klonů, nebo eh, přímých nebo nepřímých, nepředstavují žádná bezpečnostní nebo zdravotní rizika. Kromě toho potraviny z potomstva klonů neznamenají žádné problémy pro zdraví a blahobyt zvířat, vzhledem k tomu, že takováto zvířata jsou počata konvenčními metodami. Dámy a pánové, samozřejmě motivace pro pravidla pro označování potravin sklonů a jejich potomstva eh, mají zabránit proliferaci technik, které někteří považují za neetické. Takže bychom označovali, abychom zabraňovali proliferaci z důvodu neetičnosti. Všem, eh, jak víte, takovéto věci zvažovat nemůžeme, protože žádný právní základ ve smlouvách, který se týká bezpečnosti potravin, tedy článek 43 týkající se zemědělství, článek 114 týkající se vnitřního trhu, článek 168 týkající se veřejného zdraví a článek 169, ehm, který se týká informování spotřebitelů. Ani jeden z nich se takovýmto cílem nezabývá. A tím pádem článek 352 smlouvy Eh, ta takzvaná klauzule o flexibilitě, je vlastně jediná možnost, kterou zde máme. A je to článek, který poskytuje právní základ pro kritéria, eh, která smlouvy nezakotvují v konkrétních pravomocích. Eh, tím pádem je to výjimečný nástroj, který podléhá zvláštnímu legislativnímu postupu. Pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi zdůraznit k té otázce označování která tedy není v tom návrhu, že kolegium nerozhodlo, že označování potravin z potomstva nebude děláno nebo že není možné. Kolegium zvažovalo zejména tu velmi komplexní otázku označování eh, čerstvého hovězího masa z potomstva klonů a došlo k závěru, že je potřeba zohlednit více prvků, více aspektů, než se rozhodne, zda nějaká konkrétní označovací politika může být zvažována jako eh, vhodný nástroj k tomuto účelu. Kolegium se shodlo, že by bylo užitečné zadat studii a rozhodnout se na základě výsledků této studie v nějaké pozdější fázi v té věci, co bude nejvhodnější způsob, jak postupovat dále. Eh, já to neříkám jenom tak, abych řekl, že dobrá, v té směrnici nemáme žádné ustanovení o označování, já vám říkám, co jsme skutečně rozhodli, co jsme de facto rozhodli v kolegiu. Tedy kolegium potřebuje více informací a proto se rozhodlo eh, zadat tuto studii a pak rozhodnout, pozdější fázi o tom, jak nejlépe dále postupovat. Eh, pane předsedo, na závěr bych rád jenom eh, řekl, že toto téma je dosti kontroverzní. Chceme respektovat právní základy a právní rámce, v rámci kterých instituce EU musí operovat. Jsem přesvědčen, že kolegium splnilo své závazky, že představilo eh, návrhy legislativy a teď je na kolegislátorech, aby je pozměňovali, navrhovali změny a myslím si, že opatření přijatá kolegiem představují vyrovnaný přístup. A doufám upřímně, že mé vysvětlení vysvětlení dne, dnes, e, ačkoliv vás třeba zcela neuspokojí, vám alespoň pomohou pochopit činnost komise e, v této velice citlivé otázce. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři. Já e, pochybuju, že Eh, vzhledem k počtu přihlášek do diskuse. Eh, to asi neuspokojilo všechny. Máme tady před sebou širokou do debatu, eh, především co se týče dohody o volném obchodu, jaké dveře se tím otevírají a to by asi kolegy zajímalo trošičku podrobněji koordinátoři, pan Petr Líze, Linda McKevin a pak eh, tedy budou, na, přijdou na řadu další řečníci. Takže velice stručně, jako první dostane slovo pan Líze, aby všichni kolegové měli možnosti položit svoji otázku. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Mm, pane Borg, je odvážné toto téma zde prezentovat v tomto výboru a děkuji za tu odvahu. Také chci poděkovat že jste tu zprávu předložili včas. Bylo to oznámeno na minulý rok. Hmm, také vím, že jste vnitř komise bojoval o to, aby byly brány v úvahu přání parlamentu a k tomu vám chci složit kompliment. Náš výbor je ale zklamán Eh, ten návrh, který kraje kolegium prezentovalo, považujeme za eh, nepřijatelný ve srovnání s tím, co jsme eh, my nabídli před rokem. A ten argument, že je třeba dalších výzkumů, to není přesvědčivé, když se na tom pracovalo dva a půl roku. Před dva a půl roky byla připravenost nabídnout více. To prostě není v pořádku. Otázka, zda označování násled další generací je proveditelné. O tom jsem, tom jsem se intenzivně věnoval. Já jsem lékař, proboval jsem z genetiky a například uh, um, jsem také jednal s podniky, které vyrábí eh, test. A já jsem se ptal, zda je možné ty potomky klonovaných zvířat a produkty um, identifikovat a řekl, že, řekli, že uh, za několik měsíců vyvinou příslušný text. To, že, říct, že to nejde, je nesmysl. Um, proto jsme zklamáni. TTIP dohoda o obchodu s USA, který sehrál moji roli v to diskusi, já věřím a shodnu se s kolegy, že pokud to ne, nevíde, to budeme muset pokračovat dál, že některé, tedy mm, pokud je postoj komise, že bohužel něco nelze zohlednit, protože je dohoda o obchodu, tak s tímto přístupem to eh, zkrachuje. Poslední bod, když jsme byli v létě s delegací výboru, um, um, jednali jsme s um, mm, delegacím prezidentem Obama a mm, bylo řečeno, že prostě musíme eh, občany lépe informovat, ale my jsme zvoleni, abychom je reprezentovali, ne vychovávali a to musíme jasně američanům říci. Technická otázka. Ehm, o úřady členských států se mě ptají, proč je to celé směrnice. Právě ehm, to, že životní prostředí je tak složité, tak by se mělo jasněji říci, jak to implementovat. A já jsem z toho vyvodil tedy, že z toho nelze udělat nařízení. Děkuji. A nyní má slovo Linda McEwen. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla sou... členem vyjednávací delegace v trialogu a důvod, proč tehdy parlament řekl ne, bylo, že jsme měli pocit, že to je takový nepoctivý návrh. Vy jste právě zopakoval, co víme, že etický výbor říká, že to je neetické, že zvířata trpí. A přesto komise byla tehdy připravená a stále o tom mluví umožnit dovoz reproduktivního materiálu eh, klonovaných zvířat do evropského potravinářského řetězce, aniž by to bylo označeno. Uh, už se to, uh, podobné diskuse už probíhaly s uh, dovozem Kocka. Uh, je tedy v pořádku, aby se to klonování uh, jak si přesunulo do Eh, mm, zahraničí do USA a to semeno by se pak dováželo a mě, by jsme měli čisté ruce a mohli tvrdit, že máme vysoké standardy. To není akceptovatelné. Jak řekl Peter Líze před třemi lety, eh, že může být sledovatelnost a podali jste určité skromné návrhy tímto směrem. Teď přijdete s žádným označením linčováním, to není akceptovatelné. Kdybych byla cynik, tak bych řekla, že kolegium e, uvažovalo tak, že se to bez toho označování se to pokusí protlačit jenom v agri, aby to ne, nešlo do envy a veřejného zdraví, které k tomu, na to mělo jasný názor. Myslím, že tady máme e, cel, široký konsensus. Nejsme s tím vůbec spokojeni s tímto návrhem komise. Děkuji. Linda Evan, a Peš, vybrali. Děkuji, pane předsedo, děkuji také, pane komisaři, za to, že jste přišel k nám. Já eh, bohužel musím navázat na to, co přesně řekli nyní kolegové, pane komisaři. Jako paní McEvan, já jsem byla součástí eh, vyjednávání, účastnila jsem se trialogu a my jsme toho hodně vzdali v porovnání s tím, co jsme původně chtěli, co chtěl parlament a co chtěla populace. Žádný evropský občan, pane komisaři, nežádal eh, o konzumování masa, které pochází z klomaných výrobků. Pokud nám řeknete, že eh, to stojí hodně peněz, tak já vám říkám, že spotřebitelé o nic takového nežádali. To, tom to nespočívá, není to žádný technický problém. Peter Lise to říkal. Celé to téma je politické, je to dvojnásobně politické téma. Jednak jde o vztahy mezi EU a Spojenými státy, pokud jde o dohodu o volném obchodu. A to, co vy navrhujete, je vlastně začít, eh, přes, že máme přestávat pozor předtím, než vůbec začneme vyjednávat. Takže bychom takto snížili naše bezpečnostní normy a eh, bezpečnost potravin, to je pro nás nepřijatelné. Problém je potom také politický, pokud je o demokracii nebo na demokratické úrovni. Myslím, že vám neuniklo, jak, velký, jak velká nespokojenost vyplynula z diskuze na radě včera o GMO, o geneticky modifikovaných organismech. Občané nechápou, jak je možné, že navzdory tomu, že parlament se proti tomu tak staví, naproti tomu, že obrovská většina členských států se proti tomu staví, že přesto se chystáme toto povolit i když vy jste na, měli možnost celý ten návrh stáhnout. A uklonování je to úplně přesně stejné. Staví se proti tomu všechny politické skupiny, všichni se proti tomu velice silně staví, říkáme, chceme, označova, chceme označení výrobků, spotřebitelé mají na toto právo na označování. Oni si to vydobili. A vy, co nám tady navrhujete, prostě je to právo pošlapávat. A pane komisaři, já vám musím říct, že to je nepřijatelné. Rozhodně z demokratického hlediska to nemůžeme podpořit. My jsme tady, zastupujeme evropskou populaci, zastupujeme jejich obecné zájmy. A Nejsme tady proto, abychom eh, vyhověli nějaké agroalimentární skupině nebo nějaké země, zemi mimo EU. To, pane komisaři, podpořit nemůžeme. Děkuji. That's, that's. Jako Děkuji, Bart Stas. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři, mážení kolegové. My jsme eh, samozřejmě dosti zklamáni tím, eh, pane komisaři, co jste předložil, to už říkali předřečníci, já se k tomu připojuji. Hovořili jsme s mnoha kolegy velmi mnoho hodin o těch nových typech potravin a přímě ta část o klonování byla zcela separátní, ale to, co nám teď nabízí kolegium, to e, skutečně není přijatelné. Co se týká například té dohledatelnosti, před několika lety se, na, se říkalo, že takováto dohledatelnost má být. A vaši kolegové, pane komisaři, velmi dobře věděli, co říkají a najednou prostě se otáčí o 180 stupňů a říká se, že to najednou nejde. To označování je pro Evropský parlament naprosto zásadní. Vždyť jsme se na tom přece shodli eh, na těch jednáních při nařízení o nových potravinách a najednou to zase nejde. Vždyť je přece eh, celá řada argumentů, které lze zde použít. Ochrana zvířat a tak dále a tak podobně. O tom kolegové už také hovořili. Můžete nám prosím potvrdit, že kolegium komisařů zohledňuje zejména potřeby mezinárodního obchodu, eh, že si myslí, že by třeba ta mezinárodní investiční dohoda s Amerikou nebyla tak dobrá, kdyby se toto nepovedlo, a že to zkrátka se formuje tak, jak se to formuje, protože se do toho vněšují jiné zájmy. E, nemá do toho spadat celá řada e, druhů zvířat, nemají do toho spadat navíc zemědělská e, zvířata, například hovězí a další. A pak ještě jedna věc, toto je konec konců pouze směrnice. A e, to, že o ní parlament nebude moci dále spolurozhodovat, to je podle mě skutečně nepřijatelné. My bychom rádi e, požadovali, aby se nám kolegium k tomuto ještě jednou e, vyjádřilo, protože toto není přijatelné. Děkuji paní Jokthardt. Mijn collega's al over... Děkuji, pane komisaři. Já nebudu opakovat to, co zmiňovali kolegové, pokud je o mm, komerční aspekty. Jenom musím říci, že jsem poněkud překvapena. Vy jste přišel na náš výbor, abyste bránil tento návrh tady na výboru. A já mám pocit, že právě pan de Gucht sestavil tento návrh sám a předkládá nám jej. Já vítám vaši lojalitu. Hovořil jste například o etických aspektech, o problémech eh, s, s bezpečnými potravinami, nicméně víte, že většina občanů se staví proti klonování. Takže předpokládám, že o problému víte. Vysvětlete to tedy prosím panu de Guchtovi. V budoucnu Eh, co se s tímto návrhem stane? Váš návrh zakazuje konzumovat, eh, nebo by mohl zakázat eh, konzumace a uvádění na trh například také vajíček, vajíček, eh, které snesl kohout, ale kohout nesnáší vajíčka. Je to nesmyslné, já si říkám, proč proč bychom eh, prostě neměli zavést označování? Já si myslím, že spotřebitel má právo vědět, eh, co se mu dostává na talíř. My mm, usilujeme sice o zákaz, úplný zákaz, ale mohli bychom případně souhlasit s tím kompromisem ohledně označování. Já z toho důvodu vás žádám, řekněte mi, proč to není možné a proč navíc bylo potřeba čtyř let. Opravdu jste potřebovali čtyři roky na to, aby se vystupňoval politický nátlak a aby nakonec parlament byl vyloučen z celého tohoto procesu. Vy hovoříte o tom článku 352 Lisabonské smlouvy, uvádíte, že to je právní základ k vašemu jednání místo článku 114. A to znamená, že parlament podle vás by neměl být eh, zapojen, neměl by mít schopnost, nebo neměl by mít možnost reagovat na tento návrh. My je totiž považujeme za nepřijatelný. Takže je pravda, že vznikl takový politický tlak, který představuje i právní problémy, takže já žádám, vzdejte se tohoto návrhu, vycházíme z článku 114 Lizabonské smlouvy a v případném novém návrhu bychom konečně mohli zohlednit to, o co žádají spotřebitelé. Děkuji. A teď dostane slovo komisař Borg aby mohl zareagovat na eh, otázky koordinátorů a hned pak začneme s druhým kolečkem. E Group, a prosím ještě ECR, pane předsedo. Uh... Děkuji. Pane předsedo, já bych porušil eh, koncenzus, který se tady vytvořil a podpořím pana komisaře. Lindy McEvan musím říci, že se nejednalo o klonované zvíře, ze Skotska, které bylo, zesl- které bylo posláno do Anglie. Naopak, byl to, bylo to klonované zvíře z Ameriky, které bylo poraženo ve Skotsku a potom to maso bylo zasláno do Bruselu. A navíc eh, myslím, že to nemělo zase tolik obětí, my jsme konzumovali potomky klonovaných zvířat, které se k nám dostaly z Ameriky celé roky a i zvířata z našich zemí, které pocházely z klonů. A pan komisař říkal, že EFSA uvádí, že tady není problém s bezpečností potravin. Když hovoříme o zákazu když zároveň v Americe žádný zákaz klonování neexistuje, je to rozšířený postup, navíc tam eh, není možnost dosledovatelnosti, tak v tom případě začne obchodní válka. Obchodní válka, která, bude, která nebude prospěšná. Zaznamenali jste před deseti lety tu válku ohledně banánu a to bude nic proti tomu, co by se spustilo v této souvislosti. Všichni se zdá říkají, že zastupují občany, občany, kteří se Protože se staví proti klonování, ale já hovořím se tisíce občanů, nebo hovořím s tisíci občanů jako poslanec každý rok a nikdo nikdy klonování nezmiňoval. Možná, že ve Skotsku jim to nedělá obavy, ale nikdo to prostě nezmínil. Pokud EFSA a experti uvádí, že tady není žádný problém s bezpečností potravin, tak já ochotně mohu podpořit eh, ten zákaz, klonování, ale říkám, že to, ta dosledovatelnost a označování, to je naprosto absurdní. A doufám, že komise bude mít odvahu se postavit proti těmto zásadám, které spočívají v tom, že, nechcete označ- že by nechtěla označování. Dobrá, teď už tady pan komisař. Děkuji. Máme tady tedy dva lidi, kteří se popisují jako odvážné. Nevím, zda by mi to mělo dělat obavy či ne. Já bych chtěla říci jednu věc naprosto jasně. Pokud vytvoříme ustanovení o označování potravin, tak to nebude z důvodu otázky bezpečnosti. Pokud je něco nebezpečné, tak eh, to zakážeme, nebudeme to označovat, pokud by to opravdu bylo nebezpečné. My máme agenturu vytvořenou v rámci EU, jejímž cílem je poskytovat vědecké poradenství v oblasti bezpečnosti. A co potom má dělat komise? Má komisař poslouchat to, co říká EFSA. To znamená, když navrhne EFSA pozastavení nějaké látky, tak eh, já to vezmu, já si to vezmu za své a řídím se tím. Ne, že když je to politicky nepopulární, tak to zamítnu. EFSA existuje a když se EFSA k něčemu vyjádří, tak nemůžeme zohlednit politické otázky když zároveň eh, do celé hry je zapojena nějaká třetí země, která by mohla zablokovat obchod. Nemůžeme zohlednit eh, tento aspekt. Takže u otázky označování se nejedná, nebo otázka označování nesouvisí s eh, bezpečností potravin. Bylo by opravdu rozporuplné říci, že je to nebezpečné, z toho důvodu to označíme. Pokud je to nebezpečné, tak to zakážeme. Máme argumenty proti i pro. Já jsem to kolegiu předložil. Proti i pro označování. Samozřejmě existuje rozdíl mezi označováním pouze první generace e, čerstvého hovězí a potom označováním také následných generací. Samozřejmě to bude mít také různé náklady, nebo bude rozdíl mezi tím, jestli označíme pouze jeden typ masa nebo i různé typy masa. Samozřejmě ty náklady tedy budou odlišné. A co já jsem kolegiu předložil, byly různé možnosti. Různé možnosti, které se nabízejí a týkají se samotného označování. A znovu opakuji, že kolegium před otázkou označování úplně nezavřelo dveře. Řeklo se, že je to komplikovaná věc, vyžaduje si to ještě další studie a v budoucnu možná kolegium bude schopno podpořit návrhy týkající se označování. Nicméně v této fázi to možné není. Potom další věc. Můžeme zavést označování u něčeho, kde dosledovatelnost vychází z dokumentů. Samozřejmě je to obtížnější, než vycházet z vědeckých testů, nicméně zaznamenali jsme situace, zvláště u GMO, kde dosledovatelnost vychází pouze z dokumentů. To znamená, že existují Existuje takováto situace, když je to spíše výjimka. Pokud bychom začali označovat také mléko, samozřejmě by to bylo obtížnější, protože u mléka se jedná o směs od klonovaných i neklonovaných zvířat. A dále vystala otázka TTIP. Já říkám, že je pravda, že máme politický závazek na obou stranách, snažíme se dosáhnout dohody. Je také pravda, že důvěra nebo komise se snaží hledat řešení na problémy a ne naopak, ale jak už jsem říkal, nesmíme se snažit eh, toho dosáhnout za každou cenu. A dohoda TTIP nebyla hlavní argument, když jsme se rozhodovali o tom, zda do textu zapracovat eh, označování. Pokud je o čerstvé hovězí maso, když dochází k eh, přeshraničnímu obchodu, Je do toho zapojeno několik různých kanálů a je tedy možné toto vzájemně skloubit. Oba ty dokumenty se nevylučují. Jeden z komisařů říkal, ano, pokud je o TTIP, ale ne za každou cenu. To také v souvislosti s legislativou o GMO, protože my máme legislativu, která o tom pojednává. A proč máme označování geneticky modifikovaných organismů? Je to proto, že tyto organismy existují, je to e, dokument, který schválila Rada i parlament a uvádí se tam, že za určitých podmínek je možné schválit dovoz KMO a také pěstování těchto organismů. Abych zareagoval na to, co říkala paní Lepáž. My, navrhu, my máme návrh, který schválil parlament a ten umožňuje členským státům rozhodnout se na základě konkrétních důvodů, zda umožní pěstování GMO na svém území. A i když je 25 členských států pro a jeden proti, tak je to zablokováno. A já si říkám, proč tomu tak je. Tím reaguji na váš komentář. to, co jste říkala k dokumentu 1507 o GMO. Tak dobrá, děkujeme. A teď následující kolegové, já vám to přečtu a pak uzavřeme seznam. A mohu ještě něco dodat, prosím, říká pan komisař, samozřejmě. Já bych ještě zmínil ten právní základ, to je dosti důležité. Žádné podlé motivy tady v té otázce právního základu nejsou, co se týká toho jednoho aspektu. Eh, a ten jeden aspekt to je to uvádění na trh eh, těchto produktů. Já bych byl býval daleko radši, kdyby bylo možné toto skloubit do jednoho, do jedné podoby. Z těch důvodů, které tady zazněly, protože ačkoliv máme parlamentní participaci, eh, není to tak silné jako u článku 114. Ale ta opatření podle článku 114 po konzultaci s právními službami, a to je technická otázka, já bych si to byl rád nechal rozhodnout na politické úrovni, ale ono je to technické opatření, takže eh, ta Opatření podle čísla 114 pro vnitřní trh mají zajistit fungování vnitřního trhu. Tak, a teď, vzhledem k tomu, že firmy v Evropě nechtějí prodávat klony, momentálně eh, v oblasti klonovaných zvířat nebo potravin z nich nebo jejich potomků není, v Evropské unii neexistuje žádný trh, takže členské státy nepřijaly žádnou legislativu o opatřeních pro klonování, která by mohla narušovat vnitřní trh a tím pádem ten předpoklad pro článek 114 zde není naplněn. A to je tedy ten oficiální eh, právní důvod právních služeb. Eh, mně by se politicky bylo, líbilo něco jiného, ale z právního hlediska musím eh, se na právní služby spolehnout. Tak, děkuji. Takže teď to přečteme paní Rodberend, paní Kukovič, paní Morkunajte, Stevenson, Schlitter, Augen, Kaunbach, Grostet, Estrela, Okony, Davis a Gutierrez Cortines. Přečetl jsem všechny, zapomněl jsem na někoho, nezapomněl jsem na nikoho, tím pádem uzavírám seznam řečníků a navrhnu, že každý dostanete jednu minutu. Jednu minutu, protože jinak nebude možnost vyslechnout si odpověď. Souhlas? Tak jdeme na to. To je velmi rozumné řešení. Eh, Eh, pane předsedo, za minutu se nic rozumného nestihne. Pane komisaři, já nebudu mluvit o právním základu, na to není čas. Eh, vy jste mohl být odvážný, mohl jste to říct sám, nebo vaši spolupracovníci, tak to vynecháme. Ale eh, co se týče těch věcí na papíře, a k tomu se chci vrátit, ráda bych řekla jednu věc jasně. Nejedná se o bezpečnost potravin. Nebudu zde diskutovat kvalitu EFSI, zda je to konzervativní nebo kvalitní těleso. To je jedno, na to máme čas jindy, ale nemluvíme o bezpečnosti bezpečnosti potravin, hovoříme o přijatelnosti pro společnost. Já jsem byla spravodajkou pro dva legislativní balíčky, jednak eh, asi před 15 lety o kosmetice a pak k těm novým potravinám. Eh, označování GMO, eh, dohledatelnost neplatila, ale udělali jsme to jako u testů na zvířatech u, u kosmetiky. Zkrátka jsme to na papíře nechali označit kvůli přijatelnosti v v EU. Já bych eh, ráda, aby všichni vaši kolegové z kolegia eh, se postavili před evropské občany a řekli, ano, takto, jak to navrhujeme, je to skvělé. Ale pane Stevensne, ještě k vám eh, upřímně řečeno, eh, v USA je klonování rozšířeno, ale také je tam rozšířen názor, že rakovinu lze klidně vyvést do Evropy. A upřímně řečeno, takovéto přístupy my nechceme. Možnost importu zvířecího semena do Evropy z klonovaných zvířat je skutečně urážka naší inteligence a mě skutečně zaráží, že jste něco takového vůbec mohli navrhnout. Děkuji vám, říká pan předseda, paní Macej Kukovič. Předsedující. Pane předsedo, Děkuji panu Borvi za uh, vysvětlení. Já mám jenom minutu, takže řeknu jenom toto. Dnes máme k dispozici kročilé technologie, genetika, medicína utíkají před. Ani nevíme, co existuje. Bylo jasně řečeno, slyšeli jsme to dnes. Um, z eh, Evropské rozvojové rady, že řízení dat je nejvyšší výzva dnes. Obrovský výzkum pracuje jenom s tím. Co se týče TTIP, tak se chci zeptat následující, na následující. Jaké jsou eh, širší otázky vedle GMO a klonování? co, jaké další věci jsou v tom obsaženy. Děkuji. Děkuji, já chci eh, poděkovat panu komiseři. Když jsme dnes mluvili o klonovaných zvířatech, tak já chci eh, položit trošičku odlišnou otázku související s Mm, důležit, další jinou důležitou věcí, eh, africká chřipka. V mé zemi se objevily některé, pří, několik případů. Má to původ ne v EU, ale v Bělorusku. Bělorusko a Rusko začaly omezovat dovoz eh, vepřového z celé EU. Já se chci zeptat na Eh, nepřiměřená opatření Běloruska a Ruska, jaké k tomu máte stanovisko, zda se k tomu můžete vyjádřit. Možná, že je nějaký nový vývoj v této věci a jak může, eh, jakou pomoc může Litva očekávat v boji s touto věcí, protože jsme využili celou řadu opatření Ehm, jako prášky zvířat a podobně, ale to je velmi nákladné v různých rozměrech. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom dvě otázky. První. Eh, v popisu Eh, že se to týká jenom klonovaného, klonovaných zvířat, nikoli jejich potomků. To ne vlévá příliš velkou důvěru občan, do občana. Pokud eh, mají, eh, jim leží na srdci hm, pohoda zvířat, je nebudou jíst. S tím to nesouvisí, to souvisí s produkcí. Říkáte, že chcete označovat klonovaná zvířata, ale ne už mm, výrobní aspekty. Pak celý eh, systém EU je směšný, protože to není uh, um, jasné když naposledy, když vyjednávací zkrachoval, byl článek v Herald Tribune, kde se říkalo, že celá řada členských států má eh, průmyslové zájmy v Latinské Americe. Na ty se můžeme podívat, můžeme se podívat na trialog a myslím, že Eh, potřebujeme otevřenost a transparentnost eh, toho, jaké záj, jakých zájmů se to tady týká, abychom viděli, o čem mluvíme a proč a nemluvili o tom tak abstraktně. Děkuji. Karen Kanbach. Děkuji. Jako řekla Dagmar, my nepochybujeme o prohlášení EFSA, ale na druhou stranu víme, co očekává obč- očekávají občané. Máme 88% občanů, kteří se domnívají, že dlouhodobé dopady na přírodu nejsou známy, co se týče klonování potravin. 84% se domnívá, že nemáme dostatečné e, zkušenosti, co se týče dlouhodobých dopadů na zdraví a rizika používání klonovaného masa pro produkci potravin e, ještě nemůžeme posoudit. Takže občané obecně produkty klonovaných zvířat nebo potomků klonovaných zvířat odmítá. Já jsem pevně přesvědčena, že důvod neoznačování není problém té uh, hledatelnosti, ale uh, vědomí toho mm, průmyslu, že se nabízejí uh, produkty, kteří jsou z klonovaného zboží nebo um, jejich potomků, takže to je, tady je strach tady ze strany um, občanů, kteří by to nekupovali, proto to nechtějí označovat. Děkuji, paní Grostep. Děkuji. Já musím říci, eh, že mě to poněkud rozhněvalo. Nechápu to. Nechápu, pane komisaři, že hájíte takovéto stanovisko. Spotřebitelé opravdu se staví proti jakémukoliv klonování zvířat. A když hovoříte o obchodní válce, tak já se ptám, je naše Evropa zase tak slabá, že se musí nechat vnutit cokoliv? Já myslím, že opravdu kolegium komisářů by se konečně mělo začít chovat jinak při partnerských dohodách se třetími zeměmi a to včetně a zvláště se Spojenými státy. Jak chcete, abychom eh, ve volební kampani vysvětlovali našim občanům, že Evropa je zase tak slabá, že musíme eh, přijmout to, co nám vnucují Spojené státy, že se před nimi klekáme na koleno a že mm, vlastně přijímáme cokoliv. To je nepřijatelné. Evropští spotřebitelé prostě nechtějí klonování zvířat. Děkuji vám, François. Edith Estrela. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Někteří kolegové to nazývají odvaha, já bych spíše řekla, že se jedná o arrogantnost eh, ze strany komise a také rady. Protože toto je stanovisko Evropského parlamentu. Parlament je volen evropskými občany a je naší povinností hájit zájmy našich občanů. Domníváte se, že občané toto podpoří, to, co právě říkáte, že vaše vysvětlení pro ně bude přijatelné? Nebude. Vy jste komisařem pro zdraví a vy máte spotřebitele chránit. Jak tedy před nás můžete předstoupit a říci, že označování není nutné, protože je to komplikované, nákladné a tak dále? Jak je to s občanů? A zvláště s právem na informace, s právem na zdraví. Označování rozhodně nezvrátí dohodu se Spojenými státy. Já nespochybnuju to, to, že se jedná o důležitou dohodu, nicméně evropské instituce by opravdu měly být opatrné, pokud je o produkci potravin v EU a zároveň nemohou úplně dovolit dovoz čehokoliv ze třetích zemí. Děkuji. Děkuji, Chris Davis. Děkuji vám, pane eh, komisaři. Podívejte, já nemám problém s tou otázkou bezpečnosti potravin ani s těmi morálními aspekty. Eh, mně jde pouze o zdraví zvířat. A vy jste sám řekl, že 9 z 10 klonovaných zvířat nepřežije. A já nevím, kde je britské RSPCA, které říká, že klonované, klonovaná zvířata eh, umírají na dýchací problémy, deformity při porodu, Mnohá se rodí již e, s nadměrnou velikostí, takže je to problém při porodu pro jejich matky. Takže je to skutečně celá škála aspektů zdraví zvířat. Rád bych, abyste aspoň trošičku okomentovala, řekl nám, jak si představujete vzhledem k neadekvátnosti stávajícího vývoje, že tyto problémy překonáme. Děkuji vám. Děkuji. Teď kolegyně Cortines. Yo voy a ir en otra dirección. Yo estaba de shadow cuando... Děkuji vám. Já bych se ráda podívala mm, na tuto věc trošku z jiného světla. Eh, já jsem byla u toho, když se, rada, eh, když se rada s parlamentem nedohodly na označování. A eh, tento nový návrh moc neznám, tak na něj nebudu útočit, ale pamatuji si, že tehdy, už tehdy jsme měli velké problémy protože ten e, náš reprodukční systém v podstatě neumožňoval vyhledat e, po dvou, po třech generacích, zda je nějaké zvíře klonované nebo ne. Takže vlastně nevíme, co je první, druhá, třetí generace klonovaných zvířat. A kromě toho se zdá, že vlastně klonovaná zvířata nelze ani analyzovat na molekulární úrovni, protože vlastně se nám to v těch testech neukazuje. A nelze pořádně ověřit, zda byla ta zvířata očkována, takže ta věc je mnohem složitější, než se nám zde zdá. Eh, my určitě máme právo reagovat emotivně a podle veřejného mínění, ale já bych ráda řekla, že Dochází k obchodu se zvířecím semenem mezi některými státy už více než 50 let v, dneš- v dnešní době. A není vůbec snadné dokázat, odkud co pochází, bez ohledu na to, jak transparentní ten systém je nebo není. Ehm, je potřeba zaměřit se na tento dokument a říci si, z jakých technických nebo vědeckých důvodů toto chcete dělat. Dobrá, eh, děkujeme, pane komisaři, teď máte slovo. Vy celá řada dalších otázek, která čeká na zodpovězení. Back on certain concepts. Mlouvám se, že se musím vrátit k některým věcem. Někdy mám pocit, že používáme stejná slova, ale s odlišným významem. Mluvilo se tady o potravinách sklonů. Potravina sklonů je zakázaná potraviny z klonů. Možná to všichni neví. Jsou stejně jako souhlasím s paní Rod Berend, že to není problém bezpečnosti potravin. I v druhém kole byly pochybnosti o tom, zda je to otázka bezpečnosti potravin, ale to, to není otázka bezpečnosti potravin. Samozřejmě můžeme říci, politicky si to ale lidé myslí. Dobře, pak ale musíme zohlednit politická hlediska, ignorovat technická, technická stanoviska a budeme demagogicky se bavit o tom, co je bezpečnost potravina, a co není. Ale já myslím, že takto bychom postupovat neměli. Musíme mm, zohlednit důsledky našich rozhodnutí to populární rozhodnutí není nutně nej, nejlepší. Když není eh, problém s bezpečnostní potravin, tak není, i když um, populární názor je jiný. Druhý argument, o kterém lze o kterém se diskutovat, že spotřebitel musí vědět o otázkách, které se týkají životních podmínek zvířat, Eh, něčeho, co nepochází přímo od klonovaného, z klonovaného zvířete, ale z potomků klonovaného zvířete. Pak je samozřejmě možné s tím obchodovat. A proto je tady ten tlak na označování. Kdyby to bylo zakázané, nebyl by problém s označováním. I když mluvíme o označování, nemluvíme o klonovaných zvířat nebo potraviny z klonovaných zvířat, ale vždy o potomcích klonovaných zvířat. A pak samozřejmě je otázka, kde to končí. První, druhá, třetí nebo čtvrtá generace. K otázce pohody zvířat. Ano, toto je otázka pohody zvířat. A jsou tady dvě, dvě základní fakta, proč je zakázaná klonovací technika. Jedna z důvodů abnormalit, které Ehm, mm, vzniknou během gestačního období a po narození zvířat samotných a také to, že efektivita je velice nízká, aby se vyprodukoval jeden klon, tak musíte zničit devět dalších. Takže to je otázka utrpení zvířat, zacházení se zvířat a není to otázka bezpečnosti potravin. Já vás musím ujistit, že v kolegiu nebyla tendence, že musíme uzavřít TTIP za jakoukoliv cenu. Je tady politická důvěra, politická vůle uzavřít tu dohodu někdy v budoucnu, to TTIP dohodu kterou pak musí schválit i parlament. Takže zodpovědný komisař za vyjednávání TTIP pravděpodobně bude muset eh, si být vědom, že dohodu budou muset schválit rada i parlament. A mně padla otázka, to jaké jsou eh, tady výzvy týkající se uzavření TTIP. Co týče bezpečnosti potravin, tak my trváme na tom, že USA akceptují naše pasteurizované výrobky. Já jsem vždy e, vtipkoval, že Pasteur byl francouz a Evropan, takže nevím, proč pasteurizované mléko není považováno za dostatečně pasteurizované ze strany USA. Pak je tady otázka exportu evropského hovězího do USA 13 let po BSE. Je tady stále zákaz evropského hovězího, což se USA zavázali zrušit. Samozřejmě to musí projít celý ten proces kongresu, ale nyní je definitivní rozhodnutí zrušit zákaz Um, evropského hovězího. Pak je tady problém eh, dopadů nebo eh, ovoce a zeleniny z pesticidy z USA, které je zakázáno v EU. Eh, to jsou jenom tady otázky, které jsou z naší strany. Já jsem otevřeně řekl, že by bylo obtížné kompromitovat naše nařízení o GMO. Protože, jak víte, jsou různé způsoby, eh, různé mm, způsoby myšlení na obou stranách Atlantiku, ale také v Jižní Americe. Dobře, máme ještě čas na doplňující otázky. Pokud nějaké jsou, měli bychom ten čas využít. Takže kdo má ještě doplňující otázku? Paní pana, jako zpravodajka. Panová. Pane předsedo, já položím hloupou otázku. My máme e, zákaz klonovaných zvířat a současně chceme označovat potravinu pro jejich potomků. Na co pak používáme klonovaná zvířata a jejich potomky? Pokud zakážeme klony, proč tedy označujeme potomky? To nedává vůbec smysl. Samozřejmě pro ten průmysl to dává smysl, ale obecně se mi to zdá, mi to připadá jako velká lež pro občana. Zakážeme klon, ale povolujeme potomky to nelze obhájit před občany, kteří nás budou za čtyři měsíce volit. Tady by mělo být rozumné vysvětlení, protože to, které navrhujete, občané neakceptují. Děkuji, paní McEwen. Já jsem chtěla Stronovi říci, že buď špatně rozuměl, nebo to překroutili. Já jsem e, říkala jenom, že když začneme říkat, že Evropská pa je morálně nadřazená, že máme systém, e, že ne, nezakážeme klonování, protože řekl jsem klonování, protože to je kruté, pak není možné nezakázat dovoz semena těchto zvířat a využívat těchto technologií pro naši produkci potravin, to jsem říkala. To byla naše námitka. A komise nyní hovoří o embryích, nehovoří o reprodukčním materiálu. Takže zase, mm, díváme se na ten problém, ale nic s tím neděláme. A to nikdo nechápe. Buď je to kruté, pak to nechceme jíst v Evropě, anebo to chceme akceptovat, ale nepředstírejme, že něco děláme, že máme vysoké standardy ochrany zvířat. A pro, pokud chceme, aby tato praxe pokračovala. Děkuji, paní E, Proč bychom měli předstírat, že eh, myslíme na pohodu zvířat? Nikdo v komisi se o to nestará. Možná jenom vy, pane komisaři, ale nikdo jiný možná váš kolega pro zemědělství, ale 10% svého času. Buďme upřímní, pokud se podíváme na oba návrhy, tady e, to spolorozhodování e, ehm, říkáme, ve spolorozhodování říkáme, že zakazujeme e, klonování, ale současně u, umožňujeme tedy m, mm, bychom umožnili maso klonovaných zvířat. Ne, to je nesmysl přeci zabíjet drahé klonované zvíře. Mluvíme o potomcích Mm, říkáme, že eh, mm, je možné to dovážet. Proč tedy nenapíšete, co skutečně myslíte, že nám nevadí produkty z klonovaných zvířat nebo potomku klonovaných zvířat z USA na evropský trh? O tom všichni mluvíme. A eh, zajistíme, aby o tom občané věděli. A já bych chtěla vidět jednu vládu, která se Eh, odváží schválit tu obchodní dohodu, my ji zabijeme. Když už ne z jiných důvodů, tak z tohoto důvodu. <laughs> No, Mr. Stevenson. Pan Stevenson. Ano, předsedo, já jsem Lindě a Dagmar velice vděčný, protože oni vysvětlili úplně přesně, o co náš výbor žádá. Všichni na tom se shodujeme, žádáme o to, že zakážeme maso, semeno, nebo se masa semena a mléčných výrobků. O, to, o tom to je, protože v Americe neexistují žádné kontroly klonovaných zvířat, žádná dosledovatelnost tam není, takže vy říkáte, když budeme trvat na označování, tak není, mo- není možné splnit e, naše podmínky. Jinak by to e, spustilo obchodní válku. Dagmar, když se obrátíte na občany a řeknete jim, líbilo by se vám, kdyby Amerika zakázala dovoz BMW, nebo kdyby mě řekli, že zakážeme skotskou whisky. Já si pamatuju, k čemu došlo během té banánové války. Ti si vzali v té době celý seznam výrobků z Evropy a zakázali je úplně náhodně některé výrobky. A to bylo naprosto hrozné. A potom ta obchodní válka trvala několik měsíců předtím, než se nám to podařilo vyřešit. A tím Amerika také bude hrozit. Dojde k úplnému zákazu, protože v Americe není dosledovatelnost, je tam možnost klonovat a pokud se budeme chtít eh, snažit nějak dosledovat potomky klonovaných zvířat, tak aby to bylo možné dát na to označení, na etikety, tak to Amerika nikdy nebude moc splnit. Takže musíme prostě zakázat celý ten dovoz z Ameriky. Já tady mám teď ještě reakci paní Rodberend, protože byla přímo oslovená paní Kádenbach, pak také ještě dostane stolo, ale pak už skutečně konec, aby mohl reagovat ještě komisař. Dobrá, podívejte, já si myslím, že vím, o čem mluvím. Když jsme měli první legislativu o GMO, chtěli jsme označovat. Co řekli američané? U, ale my nemůžeme rozlišovat, protože my všechny ty potraviny sypeme do stejných nákladáků a pak je někam vozíme. My jsme řekli, když to nedokážete rozdělovat, tak je to problém a musíte všechno označit jako GMO. Najednou to rozdělovat dokázali. A já vám říkám, ne všechno v USA je klonované, oni to dokážou, když chtějí. A e, když mluvíte o obchodní válce, já vím, o čem mluvíte. Já si vzpomínám, že e, konec konců USA používají pět hormonů, na, e, které naočkovávají do skotu. A my jsme jasně stanovili, že tři z těch hormonů způsobují, způsobují rakovinu a způsobují i, i sterilizaci Eh, sterilizaci eh, mužských potomků takovýchto zvířat, potomků mužského pohlaví mezi 14. a 16. rokem. Eh, a týkalo se to podobných dohod o kosmetice a dalších věcech. Je ale něco z tohoto důvod, proč, když něco neakceptujeme, Eh, něco z morálních nebo jiných důvodů, proč to přesto přijmout? My nechceme eh, nic zakazovat. My chceme, aby to označovali a oni to dokáží, když budou chtít. Děkuji a teď ještě Karin Kadenbach. Děkuji. Já si myslím, že to, co eh, říkala Dagmar, nakonec je nejdůležitější. Oni si nakonec nějak poradí, přesně tak ale já se chci vrátit k tomu zabijáckému argumentu když my všechno přijmeme eh, tak, jak eh, to chtějí ostatní, tak to bude dobré, jinak bude obchodní válka. Ale podívejte, my chceme jenom, aby spotřebitelé měli spravedlivou šanci, aby si sami mohli vybrat, zda si něco koupí nebo ne. A proto potřebujeme označování. Je to proveditelné, ale s takovými to absolutními argumenty půjdeme jedině špatným směrem. Chceme zajistit svobodu spotřebitelům a toho můžeme dosáhnout jenom na základě informací a informace zase dosáhneme jenom na základě označování. Dobrá, a teď jsme tady skutečně už na konci, kolegové. Na konci otázek tady, prosím, a na konci podmětů. A nakonec má slovo ještě jednou pan komisař. Thank you for this debate. Děkuji za tuto diskuzi, abych to řekl mírně, za tuto výměnu názorů. Uh, Já to samozřejmě beru na vědomí a tento signál předám dál. Nejprve musím říci, a můžete mne i citovat, že nebudeme dělat žádné kompromisy, pokud je o bezpečnost potravin. Myslím, že to je červená linie, za kterou nepůjdeme, stejně tak, jak čer, stejně tak, jak eh, Spojené státy mohou mít nějaké červené linie, za které nepůjdou, eh, například pokud jdou ty hormony. Já s tím plně souhlasím, s tím, co zaznělo. Proč bychom eh, dali v sázku zdraví i bezpečnost potravin eh, pouze proto, abychom, aby prošla ta dohoda? Dohoda, která samozřejmě může být prospěšná, podpoří se tím obchod mezi největšími dvěma obchodními bloky, ale ne za každou cenu, což ale zase neznamená, že bychom neměli na problémy hledat řešení. To, že bychom eh, měli být pouze příjemní vůči jeden vůči druhému, to ne. K TTIP musíme mít na paměti, ale samozřejmě ne za každou cenu, jak už jsem říkal. Návrh nezapracovat eh, označování do textu nevycházel z TTIP. Já kolegyni děkuji za poznámky, které se týkaly blahobytu zvířat a o mém zájmu. Já samozřejmě se o to zajímám, protože to spadá pod mé portfolio, což ale zase neznamená, že ostatní, komen, ostatní komisaři by to nezajímalo. Že by se nezajímali o blahobyt zvířat a to zvláště, pokud je to důležité z politického hlediska. Já dnes dopoledne jsem hovořila o strategii pro blahobyt zvířat v Šarmani. Tam eh, jeden celý sál byl plný různých lidí a zúčastněných stran, nevládních organizací a tak dále. A to jenom proto, nebo prostě proto, že je to významný problém a může se to stát ještě významnější problém. Já za 14 měsíců, kdy jsem působil jako komisař, jsme spustili několik eh, řízení o porušení postupu proti těm členských, členským státům, které nepostupovaly podle pravidel, které navzdory tří až čtyřletému přechodnému období eh, nepřijali tu směrnici o nosnicích, nebo ji přijali, ale neuplatňovali. A jistě víte, že komise měla možnost se rozhodnout, zda rozšíří nebo pozastaví zákaz eh, kosmetik, které byly testovány na zvířatech. Já během toho slyšení jsem jasně řekl, že ten zákaz nepozastavím nebo neodložím, protože mám pocit, že po tolika letech je už konečně čas na to, abychom začali provádět legislativu, na které se dohodl parlament a členské státy. Takže myslím, že tady v této souvislosti jsme dosáhli cílů, také jsme začali přípravné kroky. Pokud je o obecný rámcový zákon, eh, o blahobytu zvířat, což nedokončíme během tohoto mandátu ani mého, ani parlamentního. A během diskuze se také odkazovalo na potraviny e, eh, sklonovaných zvířat. Já opakuji, že klonování potraviny sklonovaných zvířat a uvádění eh, těchto výrobků na trh není, po, není umožněno. Pokud ten návrh bude schválen, nebude to dovoleno. Tady se jedná pouze o potraviny z potomků klonovaných zvířat, kteří by, ty potomci ale byly počati tradičními metodami, pouze to bude povoleno. A problém je, máme to označovat nebo označovat minimálně první generaci čerstvého hovězího masa, tedy masa těch potomků klonovaných zvířat. Opakuji, že o této roz- otázce padlo rozhodnutí nyní, je to nové rozhodnutí. A ze zápisu e, zasedání kolegia mohu citovat, zasedání v prosinci, že bude zadána studie komise zadá studii společně s DG Agri, aniž bychom předjímali výsledek. A to výsledek buď zprávy nebo rozhodnutí kolegia samotného. Neříkám, že bychom, nebo nechci vás tím nějak uklidňovat, pouze říkám, na čem jsme se dohodli. Samozřejmě parlament se k tomu také bude moci později vyjadřovat a překládat pozměňovací návrhy. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři, tím jsme ukončili debatu. Děkuji vám ještě jednou srdečně. Eh, samotné množství žádostí o slovo nám ukázalo, jak důležité toto téma je, že zajímá velkou část tohoto výboru a i ten návrh komise eh, nás zajímá z toho kritického hlediska, aby se tak řeklo. Eh, jasně se ukázalo, že to souvisí i s tou dohodou o volném obchodu a ukazuje se, že že ten návrh o klonování leží v žaludku mnoha kolegům, aby se tak řeklo. A postupně se ukazuje, co možná za argumenty se vaším směrem ještě objeví. Prosím, eh, vemte si je k srdci a informujte své kolegy v komisi, protože ve finále Evropský parlament bude muset souhlasit i s tou dohodou o volném obchodu. A dnes se tady začíná okazovat, že mnoho občanů, co se týká klonování, mají velké výhrady a nacházíme se ve fázi, kdy parlament je na konci mandátu a tato otázka určitě eh, padne na pořadu jednání, takže prosím, eh, nechť komise postupuje v oblasti klonování velmi opatrně. Já musím říct, že jsem napjatý jak se toto téma vyvine i v příštím parlamentu. Bude to určitě zajímavé. Každopádně vám ještě jednou z celého srdce děkujeme za tuto rozpravu a debatu a za to, že jste tento návrh takto před námi obhajoval. Děkuji a ještě jednou a za všechny kolegy vám přeji hezký večer. Příští schůze výboru kolegové 17. února a budeme eh, ho- hovořit o občanské iniciativě Right to Vote, právo na hlasování. Očekávám, že se všichni sejdeme, kolegové, a to i příští pondělí, konec konců už to je. A eh, pak 20. února od 9 do 12.30 je oficiální zasedání našeho výboru. Děkuji a přeji všem hezký večer.